Right, good afternoon, ladies and gentlemen. It's... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tak 15. Eh, hodina je pryč, měli bychom začít. Bod číslo 1, přijetí pořadu jednání. Vidím, že nemá nikdo připomínky, takže jednání schváleno. Sdělení předsedy. Mám několik sdělení dnes odpoledne. 8. října koordinátoři výboru schválili eh, vyhodnocení eh, po slyšení pana Josefa Borela, který má být místo předsedou komise pro silnější Evropu ve světě a spolu tedy s dalším výborem eh, slyšení, které by se mělo konat, zatím nemá stanovené zatím nemá stanovené datum. Eh, podle předsedy parlamentu Pasoliho může dojít ke spoždění eh, eh, uvedení komise do úřadu pravděpodobně až do 1. prosince. Po formálním schválení kandidátu bude možné tedy pokračovat ve hodnocení a identifikovat data další slyšení. Konference předsedů se sejde ve středu 8 eh, eh, hodin a eh, bude projednávat další postup. Já tedy žádám sekretariát, aby vás informoval, kdykoliv nastane něco nového. Bod číslo 3. Sdělení předsedy, který se, což se týká rozhodnutí o koordinátorů. Také my máme tedy záznam z tohoto zasedání eh, koordinátorů ze 30. září. Eh, máte ho na svém, eh, byl tedy na portál nahrán a znamená to, že máte k dispozici. Dále eh, body 4, 5, 6 a 7 eh, můžeme probrat eh, dohromady, poněvadž se týkají všechny tyto body uzavření dohody volného obchodu mezi Evropskou unii a Větnamskou socialistickou republikou. Přičemž my spolupracujeme s výborem DROA, který tedy se tím zabývá Eh, společně s námi. Eh, naše eh, paní kolegyně zasedá na obou výborech, takže nás bude moci seznámit tedy s hlediska obou. Takže dávám, a ještě vám nedávám slovo, ještě je tady technická poznámka, moment. Prosím, můžete? Ano, pane předsedo, děkuji za to, že jste to, schválil tuto technickou poznámku, že jste ji povolil. Momentálně tady hovoříme o první schůzi naší AFETu v Evropském parlamentu a nyní hovoříme o Evropském sousedovi Turecku, kterému dáváme miliardy eur a který momentálně provádí invazi do sousedního státu do Sýrie. Musíme hovořit o tisících eh, vojáků tureckých, kteří nyní v Sýrii se dopouštějí masakru. Já bych byl naprosto vzoucený, aby se kdyby náš výbor AFET tady e, postupoval za této situace e, jako do posud, business as usual. Já si myslím, že situace v Turecku si zaslouží jasné odsouzení této invaze turecké do Sýrie ze strany našeho výboru. Domnívám se, že evropští občané by nepochopili, že tady jednáme dále business as usual a vůbec nereagujeme na současné aktuální dění. Eh, Turecko je členem od NATO, stejně tak jako celá řada eh, zemí EU. A tady není možné, abychom my, jakožto výbor pro zahraniční záležitosti, tady se k tomu nevyjádřili. To by bylo naprosto nepochopitelné. Ano, samozřejmě to není business as usual. E, já jsem e, byl v kontaktu e, s vysokopředstavitelkou pro zahraniční záležitosti. Ona je momentálně v Lucembursku na setkání ministrů zahraničí a Já jsem tedy jí požádal, že jakmile bude nějaký výstup z tohoto zasedání ministrů zahraničí, já budu okamžitě informován o obsahu a e, neprodleně budu také informovat vás. My e, samozřejmě můžeme nebo chtěli jsme e, de facto někoho se zahraničního servisu pozvat dnes, ale vzhledem k tomu, že oni jsou dneska v Lucemburku, tak by to asi technicky nebylo možné. Jinak dále kolegové sbírají podpisy pod dopisy politických skupin a podobně. Čili můžeme to říct si takto. Eh, jakmile dostanu informaci z Lucemburku, budu vás informovat a eh, já jsem tedy, hm, jak si nechal až na příští zasedání, Eh, protože eh, tedy kvůli tomu, že paralelně eh, jednají ministři v Lucembursku, ale jak říkám, jsme tady pružní a my také budeme mít dneska tady ministra z Ukrajiny, který k nám k tomu taky může něco říci. Dobře. Ještě další technická poznámka, tak to je nová tradice v našem výboru, prosím. bez mikrofonu. Tellement vite au point 3. Ano, ještě bod tři, by se to prošlo velice rychle, pane předsedo, ale během schůze koordinátorů se přidělil 13 zpráv o sousedství a o postupu přistoupení. Tyto zprávy byly rozděleny mezi pouze tři politické skupiny, ani EKR, ani GUE, a ani ID nemají ani jednu zprávu. A já jsem vám tedy eh, poslal dopis a také předsedovi parlamentu pošlu dopis a v tomto dopise se ptám, proč? Pane Marian, vy jste mi už, už eh, poslal ten e-mail? Ano, a já už jsem ho četl. Takže eh, ten e-mail, vlastně já jsem to tím procházel, o víkendu a už, eh, ti to tady, už vám to bylo odesláno. Dobře, no to je prostě efektivnost francouzsko-německá. Eh, eh, tak já doufám, že to bude potom pro francouzské na francouzské straně o přínos. Dobře, my samozřejmě máme tady pravidlo, že politické skupiny si to můžou interně rozhodnout, já tomu rozumím, a vy to všechno určitě dostanete písemně, možná jste to už dostali, kdybyste se mohli. Ano, tak prostě dostal jsem slib, že tam to bude zasláno, takže uvidíme. A pane eh, kolego Mariany, i abych tedy navrhl, abychom to na příštím zasedání se, se, eh, koordinátoru probrali, prosím, naneste to tam. Ještě nějaký další technický, technická poznámka? Ne. Takže eh, Isabel eh, Lima dostává slovo. Děkuji, pane předseda. Dříve než začnu, tak eh, bych ráda dříve řekla, že skutečně dnes nemůžeme tady jednat, jako kdyby nic se nestalo, by v tom business as usual. Všichni myslíme na to, co se nyní odehrává v Sýrii. Milí kolegové, chtěla bych, abychom eh, se nyní eh, vyjádřili k návrhu uzavření dohody o volném eh, obchodu mezi EU a Větnamskou unii a dohoda o ochraně investice. Já si myslím, že tyto dohody jsou důležitým milníkem pro vztahy mezi EU a Větnamem. Co je důležité, je zde zmínit eh, dohodu o eh, volném obchodu a dohodu o spolupráci a partnerství. Obě strany se zavázaly, že splní Eh, požadavek na respektování lidských práv. Co se týče dohody o volném obchodu, tak to je eh, důležitý bod pro posílení vztahu s regionem ASEAN a eh, poslouží to také jako model pro dohody s dalšími nově rozvíjejícími se zeměmi. Větnam je důležitým klíčovým partnerem EU v tomto regionu. A e, nejenom co se týče dobré zprávy, boje proti změnám klimatu, e, udržitelný rozvoj, e, pokrok a boj proti terorismu. Větnam vyvinul úsilí provést ambiciozní agendu, nejenom co se týče pracovních práv, kapitola rozvoje FTA. A stejně tak Větnam ratifikoval šest osmi konvencí ILO. Kromě toho eh, chci říci, že existují stále obavy, pokud je otázku lidských práv a to se týče trestu smrti. Eh, Větnam eh, směřuje k moratoriu o abolici. Je důležité, abychom důležitou, jako měli důležitou součást dohody o volném obchodu je otázka o održitém rozvoji a musíme provádět přeskum pravidelně. Chtěla bych, abyste se podívali na článek 13 FTA. Tam se hovoří o e, přístupu na základě spolupráce, co se týče společných zájmů. E, vzhledem e, k rozdílným názorům na obou stranách a pokud je o různý stupeň úrovně. Potřeba, abychom měli mechanismus na řešení sporů a problematických pasáží je potřeba, aby eh, kapitola 13 eh, eh, se zabývala otázkou udržitelného rozvoje a v případě, že otázky se nevyřeší, tak je potřeba mít další mechanismus a tento další mechanismus umožní vyjádření názoru ze strany nezávislého panelu. Vzhledem k těmto všem eh, důvodům mám za to, že tato dohoda nám poskytuje pákový efekt, který bychom měli využít, abychom mohli dosáhnout pokroku v oblasti lidských práv. Je důležité, aby naše kanály byly nadále otevřené a je důležité, abychom eh, efektivně mohli řešit otázku obav ohledně lidských práv. Co se týče dohody pro ochranu investic, a pokud jde o multilateralismus, to jsou důležité nástroje pro zlepšení života občanů. Konkrétně jedním z cílů IPA je posílit ekonomiku, obchod a investice mezi EU a Větnamem v souladu s cíly udržitelného rozvoje. A je potřeba podpořit eh, obchod a investice v rámci této dohody. Je důležité, abychom eh, eh, zachovali vysokou ochranu práv na pracovním trhu a je potřeba navzájem uznávat standardy a dohody. Pokud je ochranu lidských práv, tak zde bych chtěla zdůraznit eh, důležitost článku 35. Eh, partnerství je to dohoda o spolupráci mezi EU a Větnamem. V rámci tohoto článku se strany dohodly, že budou spolupracovat na podpoře lidských práv, včetně eh, provádění nástrojů pro eh, lidská práva. Zároveň se poskytují potřebné nástroje pro řešení eh, obav plynoucích z ochrany lidských práv, pokud je o IPA. Zde tato dohoda nabízí možnost zlepšit otázku lidských práv dobrou zprávou, podporu právního státu, udržitelný rozvoj a respekt respektování lidských práv ve Větnamu. A zároveň Evropské unii tak nabízí šanci, aby eh, podpořila růst a mír v, té, v tomto regionu. Eh, proto si myslím, že bychom tuto eh, dohodu o ochraně investice měli poskytnout. A potom já předložím pozměňovací návrhy. Chtěla bych poděkovat eh, výboru AFED a sekretariátu za podpory a chci také eh, poděkovat eh, zaměstnancům EPP a mým asistentům. Budu se těšit na vaše připomínky a na budoucí spolupráci. Děkuji. Thank you, Isabel. Děkuji. Isabel Viseler. Lima. Máme tady několik eh, minut ještě eh, času, než eh, přijde ministr Republiky Severní Makedonie. Pan Kocolíno, tam jste? Děkuji. Děkuji. Tato zpráva je velice důležitá, až to bylo řečeno. My předložíme pozměňovací návrhy, abychom právě zohlednili lidskoprávní situaci a co se týče například zadržování osob nebo útoků na odboráře nebo na lidskoprávní či environmentální aktivisty. Co se týče udržitelného rozvoje, té kapitoly, eh, která se tomu věnuje, ta není dostatečně přesná, protože tam není jasný časový harmonogram a proto je třeba, aby se to více rozpracovalo, je třeba, abychom měli institucionální mechanismus, který to bude kontrolovat a kontrolovat tedy permanentním způsobem situaci v zemi, zejména také situaci politických vězňů. Potřebujeme tedy nějaký takový nezávislý orgán. A také samozřejmě Větnam musí nejdříve ratifikovat Mezinárodní úmluvu lidských práv. To musí být naše bezprostřední podmínka pro to, zda udělení znáš souhlas si ne, lidskoprávní otázka opětově. Je třeba, abychom si nejdříve zhodnotili tu situaci v zemi a já doufám, že pan Glucksmann tedy eh, bude s námi spolupracovat dobrým způsobem, tak abychom mohli pracovat právě na předložených pozměňovacích návrzích. Děkuji. Speakers, Mr. Reisen for the ECR. Mr. Rifson za EKR. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce eh, za tento návrh. Eh, paní zpravodajka hovoří eh, právě o kapitole, která se zabývá lidskými právy a považuje ji za nejproblematičtější. Ano, já si myslím, že to musíme mít na zřeteli. Svobodné volby tak ty se nekonaly od 80. Eh, let. Neexistuje svoboda projevu, neexistuje svoboda náboženského vyznání ani združování. Eh, a pokud eh, tato možnost je, tak je na ní vyvíjen obrovský tlak. Opozice je vnímána jako hrozba pro vládu a existuje riziko, že lidé skončí ve vězení. To je realita ve Větnamu v roce 2019. Zároveň máme za to, že Evropská unie by měla udělat mnohem více v této oblasti. A proto je potřeba, aby byla striktnější. Dohoda o volném obchodu se musí zakládat na dialogu o lidských právech. Považuji za velmi pozitivní, že k tomu máme kapitolu, ale otázka je, eh, zdali to stačí. Lidská práva nejsou automatická dohoda o volném obchodu, taková jako je tato, tak zde musíme mít jako cíl závazky, které se budou týkat lidských práv. A rád se zúčastním debat tomto tématu. Michael Gáler. Děkuji. Jedná se samozřejmě o dohodu o volném obchodu a o dohodu o ochraně investic, což je logické, jde to eh, vedle sebe, takové to ruku v ruce. Pokud tady si klademe otázku, zda tímto způsobem v zemi demokratickým způsobem pozměníme, tak je eh, odpověď přirozeně ne. Pomocí dohody o volném obchodu nemůžeme tam skoncovat s vládou jedné strany a Nemůžeme tam zavést to, co my chápeme pod pojmem demokracie či lidská práva, jak bychom si to my přáli, ale, a to je pro mě zásadní, pokud si tyto dohody neuzavřeme, eh, máme nějaké lepší možnosti, jak ovlivňovat eh, situaci v zemi či ne. A tady je odpověď také zcela jasná. Proto se domnívám, že pomocí těchto dohod dostáváme celou řadu dodatečných eh, základů pro určité nárokování či reference a pomocí těch se můžeme snažit dosáhnout toho, co si přejeme mít v oblasti ekologie, práv pracujících, lidských práv. Ty možnosti, jak nějakým způsobem tu situaci v zemi ovlivňovat, jsou mnohem lepší, když dohody mít budeme. A pokud ovšem oni nyní tedy 6 z 8 úmluv Mezinárodní organizace práce E, ratifikovali, schválili a ratifikovali, tak to je přesně něco, na co pak můžeme odkazovat v rámci toho dialogu, který se bude konat. I v rámci toho lidskoprávního dialogu. A ty reformy, e, které se připraví v oblasti ekologie, jsou velmi ambiciozní. A veškeré tyto záležitosti pro mne vedou k tomu, že při tom našem uvažování, zda bychom měli mít takovéto dohody či ne, já zcela jednoznačně říkám, je lepší takovéto dohody mít, než nemít. A proso, proto prosím i o vaši podporu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Lozu jako další. Děkuji, pane předsedo. Já bych stejně hovořila stejně jako pan Gále. Dobře víme, jak vypadává politická situace ve Větnamu. Není to nic nového. A to, co je nové, to je vlastně naše schopnost, jakožto EU, eh, stílet s nimi naše hodnoty, ať už je to v oblasti udržitelného rozvoje či v oblasti lidských práv. Nemůžeme tady obracet záda podpisu dohody s Větnamem, neboť v tomto případě bychom se tedy rozhodli, že eh, budeme chtít po Větnamu, aby upřednostnil jiné partnery, které rozhodně nebudou tak přísní v oblasti lidských práv. Takže my bychom měli mít všechny ty dohody s veškerými těmi doložkami, i s těmi doložkami o možném pozastavení výkonu té dohodu v případě nějakého zjevného porušování, které my bychom zjistili. Samozřejmě můžeme si tady klást otázky o tom, jak ty dohody jsou eh, jak si napsány, ne vždy, když jsou někde dobré záměry, tak je to pak dobrým způsobem sestaveno, ale já si myslím, že my bychom Eh, se měli chovat tak jako eh, vlastně ten nejaktivnější eh, obchodní soubor zemí, který je schopen vyvážet své hodnoty, toto my jsme, a podle mě nic nehovoří proti tomu, abychom ratifikovali ty dohody, protože v opačném případě bychom vlastně zahnali Větnam do situace, že by musel hledat partnery v jiných zemích, které jistě nejsou tak zaměřeny na udržitelnost či na lidská práva, jako je Evropská unie. Děkuji a nyní za ID pan Devěry. Olivier? Děkuji, pane předsedo. Větnam. Nesmíme to ignorovat. Je skvělá možnost pro vývoz určitých čínských produktů, dobrý trh pro tyto produkty. A pokud eh, bychom tedy my neměli s nimi dohodu takovou, to tak vlastně tady otevřeme činí obrovské možnosti. Ale já bych se chtěla vrátit k jedné věci. A to jsou ty problémy Větnamu v oblasti dodržování lidských práv, zejména tedy připomínám členům našeho výboru eh, právě výkon práva na náboženskou svobodu víry. Křesťané momentálně v křesťanu jsou velice eh, pronásledováni větnamským režimem. Často křesťané musí odcházet ze země a eh, máme tedy Kdybychom tedy podepsali dohodu o volném obchodu s Větnamem v té podobě, jak byla předložena, tak bychom svým způsobem tady potrestali nebo spolupracovali s politikou, která vůbec neuznává žádná práva v oblasti tedy svobody náboženského vyznání. Děkuji. Nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil do debaty, takže ptám se paní Izabel Vysrlými, Eh, nějaký závěr, prosím? Ano, děkuji za eh, všechna vystoupení, za všechny příspěvky. Jsme ve stádiu, ve stádiu, kdy dohoda byla podepsána a my máme ty nástroje, které máme, ty jsou relativně značně omezené, jistě. Pokusíme se použít veškeré páky, které máme, abychom co možná nejvíce pokročili, ale nezapomínejme na skutečnost, že ta dohoda je již podepsána. Takže pokud bychom eh, to celé eh, vlastně nepodpořili, tak by se to asi prodlužovalo do nekonečna. Já vám děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. Jsem velice spokojená, že jsem mohla spolupracovat s všichni, se všemi, kteří si přejí, abychom pokročili na tomto stanovisku. Děkuji. OK, thank you. Děkuji vám. Eh, dostal jsem informaci, že zástupce DG Trade zde máme a ze služby pro zahraniční činnost, pan Dali a pan Bert. Přejete si vzít si slovo stručně? Pan Davy? Pan Daly, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Aha. Děkuji za pozvání Eh, k účasti v této zajímavé debatě. Vztahy Evropské unie s Větnamem se v posledních letech zlepšují. Je to patrné na vyjednání eh, různých dohod, eh, včetně těch dvou, která dnes zkoumáme v tomto výboru. A mm, také ještě tento týden očekáváme, že vysoká představitelka Eh, otevře dohodu o eh, zemné účasti s Větnamem a tady bude možné otevřít některé eh, z bezpečnostní a obranných misí Evropské unie Větnamu do budoucna. To všechno ukazuje, že naše vztahy se skutečně rozvíjejí. A to je důležité nejenom pro dvoustranné vztahy s Větnamem, ale také pro region, poněvadž Větnam ve svém regionu Eh, sehrává klíčovou roli. Eh, není všechno ideální a idylické. Uvnitř Větnamu panuje eh, řada různých napětí a je zde boj mezi těmi, kteří si přejí více liberalismu a více otevřenosti a potom také takoví, kteří si přejí naopak tedy takovou tu uzavřenost a tvrdší linii. To vše má vliv na naše vyjednávání a naše dohody a e, my usilujeme to, aby právě ti, kteří jsou zde naladěni pro reformě, e, měli s naší pomocí silnější pozici. A to de facto pro nás zase vytváří hodnoty, vytváří příležitosti, jak šířit naše hodnoty a získávat v tomto smyslu vliv ve Větnamu. Samozřejmě, že zde přetrvá mnoho problémů. Lidskoprávní oblast je velmi široká, problémů v ní je mnoho. mnoho. Máme v běhu dialog v oblasti lidských práv a de facto naše angažma způsobuje to, že se musí s námi větnamská protistrana bavit o věcech, které by se jinak mlčelo. Takže eh, také to, že Větnam například ratifikoval umluvy svět, tedy Mezinárodní organizace práce, to je také do značné míry zásluha naší nabídky dohody o volném obchodu. A teď samozřejmě půjde o implementaci. Větnam prodělává období velmi rychlého rozvoje, což samozřejmě přináší různá napětí v oblasti ekonomické, ale otvírá se také prostor pro občanskou společnost. A pravděpodobně můžeme počítat s rozumnějším přístupem o řízení nebo k řízení médií, přístupu k internetu, posilování svobody Eh, projevu a tak dále. My tedy doufáme, že prostřednictvím našich dohod a eh, různých forem dialogu se nám podaří eh, ovlivnit Větnam a posunout ho směrem tedy k respektu lidských práv a svobod. Děkuji a nyní bych prosil pana Berce z DG Trade, aby aby nám tedy eh, řekl několik eh, věcí a já mezi tím tedy eh, využiji této doby a mm, přivítám naše hosty. Já také mohu hovořit anglicky, pane předsedo, jenom stručně. Takže vlastně obě dohody byly podepsány koncem června a jsou to důležité milníky v našich vztazích pro evropské občany to znamená, že budeme mít preferenční přístup k velice rychlost, rychle rostoucí ekonomice, eh, státu se 100 miliony lidí, kde eh, narůstá střední třída. Je to také příležitost dále rozvíjet obchodní vztahy, eh, můžeme také podporovat zaměstnanost a stabilní pracovní místa na obou stranách bude tedy druhým největším jeho východoazijským obchodním partnerem eh, po Singapuru eh, a před Malajzií. Eliminace bariér v obchodu budou znamenat velké posílení obchodních vztahů a Eh, očekáváme zvýšení vlastního exportu do Větnamu o téměř 30 a opačným směrem o zhruba 20 eh, Je třeba to vnímat také v širší eh, kontextu, například v rámci našeho angažmá v oblasti ASEANu a de facto po Singapuru to bude druhá obchodní smlouva se zeměmi v jihovýchodní Azii a také to znamená, nebo musíme to vnímat tedy v kontextu eh, celkového našeho angažma v regionu a eh, příslušných benchmarků. Eh, ekonomický rozvoj je třeba vnímat také v souvislosti s rozvojem lidských práv a ochrany životního prostředí. Čili to jsou takové ty vyšší principy, které jsou obsaženy také v preambuli eh, obou eh, smluv a Tyto smlouvy tedy obsahují závazky například eh, vůči standardům práce a dalším včetně tedy třeba sociální odpovědnosti velkých firm, eh, zacházení s přírodními zdroji a postavení eh, se pozice k klimatickým změnám. Eh, Větnam už nyní implementuje některé ze svých závazky. Třeba nedávno se podařilo ratifikovat jednu ze tří základních úmluv Mezinárodní organizace práce donedávna neratifikovaných, například o kolektivním vyjednávání. Dále se projednává eh, zásadní reforma eh, zákonníků práce v souladu s eh, principy a pravidly ILO. Je tady také otázka pronikání čínského zboží Eh, prostřednictvím větnamského trhu do Evropy, eh, tak eh, tady máme velice přísné kontroly a posuzování toho, do jaké míry je ten, který výrobek opravdu čínského původu a ono se to bude tedy celně hlídat, aby nedocházelo ke zneužívání preferenčního režimu. Ehm, my eh, tedy eh, sledujeme eh, vývoj v oblasti ratifikace ILO a také zlepšování v oblasti lidských práv. Jak již bylo řečeno, máme také partnerství v oblasti tady obchodu FTA, máme potom investiční smlouvu ETA a tak dále a máme nyní také vlastní eh, další partnerství založené na společných principech. A je třeba říci, že eh, budeme eh, mít obsazené místo vysokého zástupce pro implementaci obchodních vztahů s Větnamem. To už prohlásila nastupující předsedkyně komise pokud se týče IPA, tak eh, jak bylo řečeno, budeme vytvářet prostředí pro eh, pokračování konstruktivního dialogu s Větnamem. Alternativou bude eh, alternativou by bylo přenechat vliv v tomto důležitém regionu jiným. Dobře, děkuji. Děkuji vám oběma. Myslím, že šlo o velmi cené příspěvky. Takže informace na závěr. Eh, návrh stanoviska eh, dostanete v příhodném čase. Pozměňovací návrhy do úterý 11. listopadu 17 hodin a prezentace návrhu stanoviska v AFETu 6. 7. listopadu. Eh, dobře, a tím se dostáváme k bodu číslo 8. A prosím tedy, Nikolo, pojďte tady k nám za předsednický stůl.